Nyní následuje zpráva Franka Prusta, CARS 2020, vstříc konkurenceschopnému a udržitelnému automobilovému průmyslu v Evropě. Slovo má zpravodaj na čtyři minuty. Euh, madame la commissaire, mes chers collègues, Paní komisařko, vážení kolegové, když řeknu, že automobilový průmysl prožívá krizi, tak je to všem známo. Je to ale realita, která je výrazná. Tento sektor v roce 2012 prodal mm, mnohem méně, pouze 12 milionů jednotek ve srovnání s rokem 2007. A přitom je automobilový průmysl určitým pilířem našeho růstu, protože představuje na 4 eh, eh, HDP a eh, také představuje silný příspěvek v mnohých regionech. Je to ale také technologický pilíř, protože 80 soukromých investic do výzkumu a vývoje jsou investice do automobilového průmyslu. Automobilový průmysl je tedy v srdci průmyslu jako takového a je indikátorem stavu eh, hospodářství. Evropské národy si dnes kladou otázku, jaký eh, bude další vývoj. Evropské evropští poslanci, eh, kteří jsou eh, přímo eh, voleni občany, musí také pracovat na této oblasti. Eh, akční plán komise byl připraven eh, v listopadu 2012. Tento akční plán je dobrým východiskem a děkuji eh, panu Adžanimu za práci na tomto akčním plánu. A vítám tento proces CARSA 2020 jako základ pro automobilový průmysl, ale je nutné postup postupovat. Musíme k tomu ještě přidat přidanou hodnotu. Zpráva, kterou předkládám, chce pouze jednu věc, a sice navrhovat eh, inovační návrhy, aby bylo možné navázat na pokrok tohoto to odvětví. Musíme odpovědět na dvě výzvy, eh, které jsou eh, naléhavé. Je nutné eh, opustit krizovou situaci a dlouhodobě se musíme také snažit automobilový průmysl podporovat tak, aby byl spojen. Musíme bojovat za Evropu, která je aktivní a která chrání. Tato zpráva zdůrazňuje některé body. Chceme eh, zlepšit přístup komise tím, že mnohem přesněji budeme identifikovat mm, příliš velkou eh, výrobu a také eh, problémy sociální, které jsou spojeny. Dále chceme také mnohem jasnější regulaci tohoto průmyslového odvětví k zlepšení investic. Průmysl musí se zlepšit, aby nebyl již tak citlivý. Tato zpráva také eh, uvádí, že technologický know-how jsou eh, konkurence schopné a důležité v konkurenci celého světa. Musíme podporovat to, co umíme dělat nejlépe a musíme také posilit celkovou konkurenceschopnost. Vítáme eh, pružnost práce na základě sociálních dohod a na základě know-how eh, na eh, tomto trhu. Chceme také posílit eh, náš arzenál a také na další nástroje mm, v oblasti konkurenceschopnosti. Tolik tedy ty hlavní body zprávy. Myslím si, že je to dobrý kompromis, který také získal většinu hlasů v našem výboru pro průmysl. Tím, že budete hlasovat pro tuto zprávu, také ukážete, že eh, náš eh, boj bude obtížný, ale musíme v něm vyhrát. Děkuji vám. Grazie, onorevole Kelly. Děkuji, pan Kelly. Bez mikrofonu. Jsem velmi rád, že o této otázce dnes večer diskutujeme, protože pokud to srovnáme eh, s věcmi, o kterých jsme hovořili před chvílí, to znamená eh, s eh, po, mm, kosmickým výzkumem, s kosmickým odvětvím, tak tady je počet zaměstnanců mnohem větší. Je to 12 milionů lidí automobilový průmysl eh, představuje 4 evropského hrubého domácího produktu, nicméně tento podíl eh, klesá. V loňském roce bylo prodáno 12 milionů lidí, nicméně v roce 2007, eh, pardon, bylo prodáno 12 milionů aut, nicméně v roce 2007 bylo prodáno 17 milionů aut. Já doufám, že eh, se tady budeme na tuto oblast dále soustředit. Budeme eh, tedy považovat Evropskou unii především za oblast výrobní, nebudeme se soustředit pouze na oblast služeb a eh, právě automobilový průmysl bychom k tomu měli využít co možná nejvíce. Děkuji. Grazie, onorevole Mikolázik. A další řečník je pan Mikolášek. Děkuji pěkně, paní předsedající Děkuji, paní předsedkyně. Automobilový průmysl hraje významnou roli při rozvoji mnohých regionů EU a přispívá tak k udržení zaměstnanosti. Světová konkurence nám však ukazuje, že jestliže automobilový průmysl eh, v Evropě si má udržet své mezinárodní postavení, musí se skutečně zmobilizovat a mimo jiné se víc i zaměřit na výzkum a inovace. Především je to v oblasti ekonomických, eh, ekologických inovací, tady je spousta prostoru pro zdokonalování. Restrukturalizace, o které se v současné době hovoří, si zaslouží zvláštní pozornost členských států, koordinaci s Evropskou unii, eh, tak aby se zamezilo negativnímu dopadu na především zaměstnance. Rád bych ještě připomenul, že členské státy mají možnost využít um, konvergenci i fondy Evropské unie, které jsou um, k tomuto účelu v novém programovém období vyčleněny. Věřím ovšem, že automobilový průmysl se stane konkurenceschopnějším a bude i v budoucnosti eh, zdrojem růstu a hlavně zaměstnanosti. Děkuji. Grazie, onorevole Andressa señora Andres, prosím. Presidenta, komisaria, eh, ponente. CAS veinte es un plan de acción europeo para un... Paní předsedkyně, paní komisařko, eh, CARS 2020 eh, má posílit automobilový průmysl. Všichni však víme, že došlo ke snížení eh, odbytu. Eh, automobilové podniky jsou podporovány jednotlivými státy, ale především ve státech jihu je situace automobilového průmyslu obtížná. Potřebujeme více výzkumu a vývoje a zlepšení také vnitřního trhu, více odbytu v zahraničí a více investice do lidských zdrojů. E, co to znamená e, přizpůsobit se nové poptávce, e, konstruovat více užitkových vozidel a žádat také další využívání. Dále je také nutné zajistit sociální dialog. Grácie. Pan Benjan, prosím. Eh, Děkuji. Eh, paní předsedkyně, eh, z, hled, z perspektivy Velké Británie Ehm, akční plán CARS 2020 eh, pro automobilový průmysl ehm, ehm, je důležitý, je nedávným plánem také Velké Británie, má potenciál, aby vylopšil celé podnikatelské prostředí a posílil také výzkum a vývoj. Je nutné definovat eh, celý automobilový průmysl, eh, který by měl zůstat konkurenceschopnější globálně a také hraje důležitou roli v nízkouhlíkové energii a lepší dopravě. Také je zapotřebí mít jasno, jak je možné nutné posílit vývoj a výzkum, tak abychom mohli na pomoci evropskému atomovému průmyslu, aby se stal zelenějším, ale zároveň konkurenceschopnějším. Jsem velmi rád, že hodně z těchto programů CAS 2020 akční plán, že se také hodí do strategie, kterou posiluje Velká eh, Británie, která je velkým úspěchem. Je to založeno také na posílení výzkumu a zlepšení podmínek pro eh, podniky. Je klíčové, aby na národní a evropská úroveň spolupracovali a aby učinili kroky k tomu, aby automobily průmysl se stal na globální úrovni konkurenceschopnějším. Děkuji. Grazie. Eh, la parola al commissario Reding. Děkuji a slovo má paní komisařka Redingová, prosím. Paní předsedkyně, zpráva, kterou nám tady představil pan Proust, eh, je velmi cená. Ukazuje nám totiž, jak důležitá je celá oblast automobilového průmyslu pro Evropský parlament. Evropská komise je stejného názoru a prostřednictvím akčního plánu eh, prokázala svoji ochotu a odhodlanost posílit význam automobilového průmyslu. Pokud jde o provádění akčního plánu CARS 2020, jsem přesvědčena o tom, že to je velmi dobrý příklad, protože to ukazuje, že velmi dobře koordinovaný pokrok může e, být zdrojem strukturálních změn. Tento akční plán významným způsobem zlepšil koordinaci mezi službami nebo e, e, jednotlivými odděleními komise a dalšími zúčastněnými stranami Komise například chce zajistit, aby pro automobilový průmysl nevznikly další zbytečné administrativní překážky. To znamená, že eh, jsme eh, nové překážky vytvářeli pouze tam, kde to bylo nezbytné. Kromě toho chceme eh, reformovat eh, povolování typu, tak abychom umožnili efektivnější eh, využívání vnitřního trhu a nepůsobovali automobilovému průmyslu další potíže probíhají jednání o nařízení o motorových vozidlech. Musíme si uvědomit, že právě lehká užitková vozidla jsou velmi důležitá, pokud jde o eh, budoucnost eh, a naš, naš boj proti klimatickým změnám. Musíme se soustředit především na hledání alternativních paliv, eh, na infrastrukturu s tím zpětou na úrovni členských států, tak abychom umožnili lepší rozvoj eh, vnitřního trhu, jednotného trhu pro alternativní paliva v Evropské unii. Pokud jde o výzkum a vývoj a o přístup k finančním prostředkům, tak víte, že Evropská komise v roce 2013 představila návrh, který se týká iniciativy pro zelená vozidla. Eh, to znamená, že se snažíme eh, spolufinancovat výzkum a vývoj na poli alternativních paliv. Kromě toho chceme zlepšit přístup k finančním eh, prostředkům pro malé a střední podniky. Eh, projekt COSME eh, je v tomto ohledu velmi důležité, důležitý a Právě výzkum a vývoj bude velmi důležitým zdrojem financování pro malé a střední podniky v Evropské unii. Dále bych na závěr ještě ráda řekla, že se chceme dívat i za rok 2014. Nástroje Evropské unie nejsou eh, adekvátní, nebudou adekvátní, pokud tady nebudou zároveň fungovat paralelní struktury na národní úrovni. A my proto tedy eh, velmi eh, těsně spolupracujeme také s průmyslovými podniky. Děkuji. Komisario Reding, la Děkuji, paní komisařko Redingová. Tímto je rozprava ukončena. Hlasování proběhne zítra v 11.30. Příští zasedání se uskuteční zítra od 9.30 do 14 hodin a potom do 23 hodin. Pořad jednání